budeme pokračovat závěry z různých workshopů a pak bude následovat eh, rozprava se všemi, kteří se jí budou chtít účastnit. Eh, workshops, eh, jsem říkala, konaly se tři workshopy zároveň a tam se vedly různé debaty A e, samozřejmě slyšela jsem, že to bylo příliš málo času, také i e, možná, že všichni, kteří jsme tady, tak e, jsme eh, se chtěli vyjádřit, eh, ano, ale my se prostě učíme rok po roce, tak možná příští rok, až budeme organizovat akce u příležitosti MDŽ, tak uvidíme, jak to časově vyřešíme, tak aby více eh, účastníků se mohlo zapojit. Jak jsem řekla, mm, začneme se závěry těchto workshopů a začnu tím, že dám slovo panu Tasunovi, který je zpravodajem z prvního workshopu na téma násilí na ženách, uprchlicích. Pan Urtasun má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. For being here, I will do the... Já budu hovořit za, o závěrech z prvního workshopu a pokud na něco zapomenu, tak eh, další účastníci budou mít možnost to doplnit. Já si myslím, že naše rozprava byla velmi zajímavá mezi členy eh, eh, parlamentu a zástupci občanské společnosti. Hovořilo se tedy mnoho o násilí na ženách, o úmluvě mm, Potom se hovořilo také o beztresnosti, že mm, ta musí skončit. E, to e, byl někdo z Kypru, kdo na to upozornil. A pak tady byly příspěvky různých účastníků e, o různých způsobech, jak se k tomu přistupuje v členských státech. Rumunsko podalo dobrou informaci, dobrou zprávu, že v tuto chvíli začínají implementovat Istanbulskou úmluvu. Byla tam také kolegyně z Řecka, která vysvětlila zkušenost které Řecko v tuto chvíli čelí ehm, těmi stovky tisícemi uprchlíků, kteří přijeli do země a konkrétně o situaci žen, kdy ženy a děti jsou velmi často eh, opomíjeny bez eh, solidarity, kterou by potřebovali eh, ze strany obyvatelstva. To je problematické. Kolega z Portugalska zmínil, že v některých problémech, pardon, případech musíme řešit ten problém, že máme dobré nástroje, například Istanbulskou úmluvu, ale provádění zatím ještě nefunguje tak, jak by mělo. Myslím si, že tak tomu je v mnoha členských státech a samozřejmě se to velmi dotýká žen, eh, takže i tuto věc musíme řešit. Kolegyně z Francie vysvětlila, jak eh, se k věcem přistupuje ve Francii, kdy je určitá skupina eh, agenturách, které spolupracují s uprchlíky, které se, která se tedy zaměřuje právě na ženy kolegyně Julie Ward, evropská poslankyně, eh, zmínila další věc, která je důležitá pro naši diskuzi a to, že problémy, eh, kterým čelí dnes eh, uprchlice, je, jsou, že obecně je velmi nízké povědomí v médiích a i mezi poslanci o těchto problémech, že je potřeba zvyšovat povědomí a právě proto to dnešní setkání je tak nesmírně významné. Děkuji také Jacqueline, Jacqueline z předsednictví rady eh, za Nizozemsko. Děkuji za eh, její eh, přítomnost a Mina Čav, sociální pracovnice a dále jedna žena z výboru pro ženské uprchlice, paní Čav, a ta vysvětlila některé konkrétní případy, kdy například Afgánky se dostali za hranice EU a pak museli čelit situaci, eh, kde eh, byli na nějakém otevřeném místě a museli eh, spát na stejném místě jako muži a docházelo tam k násilí, sexuálnímu násilí v mnoha případech. Ženy se v mnoha případech také zorganizovaly a dělali noční směny, noční hlídky, aby se vzájemně chránili. Takže to jsou věci, o kterých se hovořilo na workshopu s výboru pro eh, práva uprchlíků. Eh, tam jedna členka řekla, že 55% uprchlíků eh, kteří cestují do Evropy, jsou ženy. Velmi často utíkají před genderovým násilím nebo vynucenými sňatky ve své zemi původu, ale vlastně genderovému násilí musí Eh, čelit i během té cestě. Někdy tímto způsobem sexem musí platit za cestovní doklady, vůbec za pomoc během té cesty a tak dále. Takže oni vlastně nejsou chráněni eh, ani dokonce v těch eh, přijímacích centrech, záchytných centrech. My jsme o tom diskutovali během jednání a e, bylo upozorněno na to, že jsou určité e, globální pokyny, aby se zmírňovaly tyto e, problémy genderového násilí v centrech, ale není to zcela prováděno, nemá, nejsou tam oddělené toalety, oddělené hygienická zařízení a ani oddělený prostor na spaní. Takže bylo voláno potom, aby bylo více expertů na genderové násilí v těchto centrech Eh, specifická eh, lékařská péče a aby vše bylo poskytováno v příslušných jazycích, aby nebylo potřeba obracet se na převaděče eh, a nemělo by tam být ti, kdo nemají zkušenosti v těchto věcech a potom je potřeba řešit ty konkrétní případy genderového násilí. Takže obecně Eh, naše závěry eh, jsou takové a tato žena upozornila na to, že společná asilová politika v současnosti je pro ženy eh, rizikem. Ženy jsou vystavovány riziku a potřebujeme na to naléhavě najít řešení. Děkuji. Muchas gracias, señor Urtasu. Děkuji, pane Utasune, a také chci poděkovat za příspěvky účastníků a účastnic které přispěly k těmto závěrům. A nyní dám slovo paní Ajuto, která byla zpravodajkou druhého workshopu eh, eh, na téma eh, situace žen uprchlic a problematice zdraví. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, mm, tento workshop možná byl trochu techničtější, protože se týkal aspektů spojených se zdravotnictvím, zdravotní péčí, kterou potřebují uprchlíci, respektive hlavně ženy. Evropa eh, čelí obrovskému eh, návalu Eh, imigrantů, kteří utíkají před zabíjením, před eh, persekucemi a ženy představují určitě jednu z těch nejvíce exponovaných kategorií. Především, když se na to podíváme z pohledu podmínek, ve kterých se nachází během cesty, především jde o ženy samotné, těhotné eh, nebo kojící, děti, dospívající děti. A, takže to jsou osoby, třeba i s postižením nebo ve pokročilém věku. Takže tyto otázky samozřejmě se dotýkají zdravotní péče, to je s tím propojeno. Toto je téma, na které jsme se podívali kriticky. Především chci udělat krok zpět a říci, jaké nástroje Evropská unie má, tedy legislativní nástroje, které již má Eh, zde máme směrnici o přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, směrnici, která platí a kde se říká, že žadatelé o azyl mají právo na zdravotní péči, a to v nalehavých případech, i pokud je o základní léčbu chorob a mm, i uprchlíci, kteří byli uznáni, mají stejný přístup ke zdravotním službám jako občané členských států podle této směrnice. Takže to je velice kritizované, protože to tak vždycky není. A je se plánují specifické předpisy pro eh, obchodování s lidmi a je třeba i pom- jim potom těmto osobám garantovat psychologickou pomoc. To je podle směrnice boje proti obchodování s lidmi. Takže Evropská unie již má legislativní nástroje, ale je to mm, velice kritizované, protože dnes my tady apelujeme na to, aby všechno toto se používalo, a aby, eh, ale zatím ta směrnice zůstala pouze na papíře. Také asi si pamatujete, že na začátku dnes dopoledne kdy jsme eh, měli údaje od UNICEFu eh, v podstatě z února 2016, před pár dny, kde se říká, že do konce úmneru 2016 počet žen a dětí, kteří se dostali do Evropy, stouplo o mm, dvakrát, tedy dvakrát více než počet mužů. To je vlastně poprvé, když o tomto zvratu, o té eh, imigrantské krize máme zde ženy, děti, které nyní představují 60% eh, těch uprchlíků ve srovnání s těmi 27% v minulém roce. Takže ženy jsou velice vystaveny riziku násilí, sexuálního zneužívání ze strany těch pašeráků a různých těch kriminálních skupin, které doprovází na té cestě. Naval Safi tam to řekla, že Evropa e, se stává nepropustnou vůči uprchlíkům, ale je velice propustná vůči organizovanému zločinu, který těží z pohybu uprchlíků. Na to nesmíme zapomínat. A ty, takže je třeba mít eh, podpůrné služby. Tyto služby potřebují ale mít eh, školený personál, který bude školený v eh, násilí na ženách a bude schopen poskytovat fundovanou psychologickou podporu. Je třeba i mít ženy tlumočnice, aby mohly se šířit informace těmto uprchlíkům a žadatelům o azyl zde mm, náš workshop velice kriticky se stavil k tomu, že máme velice málo těch přímých svědectví od těchto žen a spíše slyšíme názory těch, kteří jsou kolem dobrovolníků či toho stáfu, či jeho personálu, ale málo přímých svědectví, přímých pohovorů s těmito ženami. A také i se hovořilo o tom problému, že nemáme přímé zkušenosti od dětí, od těch tedy nezletilých osob bez doprovodu, protože to jsou často dospívající děti, eh, se kterými přece lze normálně hovořit, dělat pohovory, ale my nevíme vůbec nic, protože nemáme žádné přímé zkušenosti, přímá svědectví od těchto osob. Takže eh, ty různé, tedy uprchlické tábory, tak tam eh, před, hodně působí eh, muži, policisté, vojáci, což hodně odrazuje a zastrašuje ty ženy. To jsme i slyšeli dnes dopoledne. Ten personál v podstatě je většinou mužský, je to policie. Bohužel často i je často kritizován ten personál kvůli různým násilnostem a je třeba, aby i e, v těchto složkách e, policejních a podobných fungovaly, působily ženy. A dále je třeba i e, za, za, za, zvýšit bezpečnost žen a dětí v těchto táborech, jak jsme říkali předtím, protože často jsou obětmi násilí a i mají, mají tedy problém potom nechat třeba děti mm, v nějakém tom zařízení zdravotnickém a podobně, takže je třeba i tedy zajistit tuto jejich bezpečnost a potom rozdělování potravy. Dnes to poledne nám řekla, že musí čekat 3-4 hodiny v dešti, v zimě, aby dostali svoje denní jídlo. Toto určitě je neudržitelné, především když ty ženy třeba jsou těhotné nebo osoby, které mají zdravotnické problémy, zdravotní problémy, přístup k hygienickým sanitárním službám, k vodě, o tom ani nemluvě. Potom během workshopu také se hovořilo o e, velkém počtu těhotných žen. Většina těchto těhotných žen v podstatě má, podlehá velkému stresu psychologickému i fyzickému, což, má, e, což je velice rizikové kvůli umrtí matky i dítěte při porodu. A je třeba tedy i e, zajistit jim přístup k dalším službám, abychom mohli vyhodnotit individuální zdraví každé ženy a zabránit dlouhodobým následkům. E, přesto ale zde existují velké překážky ke zdravotní péči, samozřejmě to se liší v jednotlivých zemích, jsou zde problémy komunikační, kulturní a i vůbec jsou zde velké rozdíly ve zdravotnictví i je to problém, že potom často ten, kdo třeba s nimi komunikuje, tak není zase zdravotním personálem, lékařem, takže neumí dobře přeložit ty symptomy. A je třeba, abychom zajistili těmto ženám péči tedy před i po porodu a zabránili těm předčasným porodům. Se chybí i jazykové služby a potom při dopravě. I jeden z základních dopravů, problémů, o kterém jsme slyšeli během workshopu, je právě, že je naléhavé, abychom, i, e, e, abychom zredukovali ty právní překážky, které se staví e, přístupu ke zdravotnictví pro tyto ženy a děti a těhotné ženy především. Často Eh, když tedy jsou v tom prvním táboře, v tom centru, tak tyto zemi, tyto ženy eh, eh, třeba odmítají jít do nemocnice v té zemi, která je potom přijme. A mm, často jsou to překážky administrativní, právní, mají strach z důvodu třeba ekonomických nebo Eh, bojí se, že je někdo potom tam mm, pozná, pošle zpátky. Dále se hovořilo o tom, že je třeba, aby ty sanitární služby byly adekvátní a vzali do úvahy i mobilitu. Mm, to znamená nejenom, aby to byly sanitární služby v těch fixních lokalitách daných států, ale abychom byli v těch místech, kam ty osoby se dostaly nebo třeba čekají celé dny a dny je třeba mít mobilní služby, které budou sledovat pohyb těchto osob. A mm, naštěstí tam, kde instituce chybí, tak tam do toho vstupují různé organizace. My jsme tady měli zástupkyni z Lékařů bez hranic, a, ale mm, tam působí i jiné e, organizace jako Emergency a další, které e, <clears throat> zaplňují e, to vakuum. Nesmíme zapomínat ani na spoustu dobrovolníků. I dnes dopoledne, jak jsme tady měli Val Safi, to jsou dobrovolníci, dobrovolnice, které zachránili tolik lidských životů. A azylové řízení často je velice těžkopádné, slouhavé a nemluvě o e, detenčních zařízeních, o zadržování těchto osob. Zde jsou tam ženy, které předtím třeba zažily trauma zneužívání sexuálních útoků. Je třeba garantovat eh, sanitární zdravotní eh, péči všem ženám, které žádají o azyl, všem uprchlíkům, ale ženy mají jiné potřeby než muži, protože většinou jsou vystaveny více rizikům, včetně eh, násilí, těhotenství, kulturní bariéry, přístup k léčbě proto je třeba k tomu vyčlenit zvláštní zdroje, tak abychom měli specifické e, služby pro ženy. Je třeba garantovat e, bezpečné lokality pro tyto e, ženy a děti, kde nebude prostor pro násilí na ženách a kde ještě se nezvýší počet tedy těch obětí, které již tak jsou v problémech teď. Děkuji, paní Ajuto. A závěrem třetí workshop. Slovo má kolegyně Marin Björk. Eh, eh, já ska börja med att Petra Steinen a Katrin Berder. Děkuji. A chci poděkovat eh, všem kolegyním, které přednesly opravdu významné příspěvky a já budu hovořit švédsky. My jsme měli řadu příspěvků z nejrůznějších zemí, z Portugalska, ze Švédska, z České republiky a podobně. A zaměřovali jsme se hlavně na téma integrace. A je zde k dispozici studie, mnozí z vás si ji také už rozebrali. A tato studie na tuto problematiku poukazuje. A diskusi se ukázalo, že opravdu ta integrace musí začít i hned. Ona vlastně začíná už na té cestě. E, je to ta otázka, jak jsou lidé přijímáni, k jakým setkáváním a setkáváním dochází. To je naprosto rozhodující a klíčové i pro další průběh integračního procesu. Je důležité, aby existovaly pozitivní zkušenosti, aby lidé měli i nějaké pozitivní zážitky už z toho svého putování. Druhý e, významný prvek je ten, že se nesmí ztrácet čas, co se týče možností jazykového vzdělávání a vzdělávání vůbec. To je nesmírně důležité. Významná je také role žen při integraci celé rodiny že i například dětí a integrace do celého toho prostředí. Tam je rodina také klíčová. Mm, zazněla i řada aspektů týkající se našich sociálních systémů a já se budu některým záležitostem věnovat. Důležité je ubytování, které je přiměřené potřebám dané rodiny tak aby měla šanci se integrovat do společnosti. Pak je zde význam jazykový, význam jazyka a význam vzdělávání. To je také nesmírně důležité. Potom uznávání kvalifikací. Pokud máte nějakou kvalifikaci, aby byla uznána, abyste měli možnost naučit se jazyk, aby všechny tyto záležitosti byly umožněny tak, aby se člověk mohl také uchytit na pracovním trhu. A tím se dostáváme k tématu pracovní trh ten je zásadní pro integraci, ale panuje zde celá řada předsudků, je rasismus a musíme na tom pracovat, abychom odstraňovali bariéry, bariéry, s nimiž se setkávají i právě ženy na pracovním trhu. Pak zde máme e, to nerovné odměňování a e, je zde nerovné odměňování mužů a žen obecně, ale u žen, migrantek nebo narozených ve třetích zemích je to ještě horší. A všeobecně mzdy jsou velmi nízké v případě žen. Sociální systémy musí fungovat, když se ženy snaží uchytit na pracovním trhu nebo když se snaží absolvovat nějaké vzdělávání, musí zde pro ně být i možnosti, eh, aby někdo o ty děti pečoval, ať už v zařízeních eh, nebo v rámci rodiny. Potom se také řešilo téma slučování rodin. To je nesmírně důležitý aspekt pro integraci. Pokud eh, musíte žít někde bez svých blízkých příbuzných, tak je to velice těžké se integrovat a zaměřovat se na integraci. Takže i toto je klíčový aspekt. A děti by neměly být odsouzené k životu bez svých rodičů. Zazněla zde otázka z Portugalska týkající se přístupu k vnitrostátním systémům zdravotnické péče a nemocniční péče. To je nesmírně důležité téma. Věnoval se této otázce specifický workshop. A potom také, aby lidé nebyli vystavováni opět, opětovému násilí při, po svém příchodu. To je také zásadní věc. Byli jsme informováni o tom, když v té cílové zemi je člověk znovu vystaven násilí a zažívá nejistotu a člověk zažívá, že není brán ona jeho nejistota vlastně vážně e, policejními nebo jinými orgány, tak je to opravdu velice těžce neseno. Občanská společnost se musí výrazně zasazovat o integraci a zvláště o integraci žen, migrantek. Prakticky to znamená, že by zde měla být celá řada iniciativ, ale občanská společnost by měla být také takovým hlasem, který bude dávat najevo, co tyto ženy potřebují, čeho se nám v naší dosavadní činnosti nedostává. A potom faktor právního rámce. Ta otázka, zda člověk může zůstat, zda obdrží povolení k pobytu nebo neobdrží, pokud člověk nemá právní jistotu, pokud nedostane to oznámení, že může zemi se trvat, tak je to velmi těžké se integrovat, zaměřovat se na vzdělávání a podobné záležitosti, protože člověk pak žije v takovém jakémsi vákuu. To je zprávě, kterou jsme právě schvalovali na eh, výboru a o níž pohovoří asi ještě paní Hannibal v té zprávě jsme právě také pohovořili o tomuto bodu. Musí být umožněno slučování eh, rodin. Sociální systémy musí fungovat. Také jsme hovořili o tom, že je třeba odstraňovat diskriminace a předsudky, s nimiž se migranti neustále potýkají. Takže to bylo krátké shrnutí našeho webshopu. Děkuji vám. Muchas gracias, señora Bjork. Děkuji, paní Bjork. A nyní, jak jsem řekla, tak eh, jakmile skončily prezentace závěry ze těch třech workshopů, tak zahájíme diskuzi, eh, kdy již máme seznam řečníků, ale případně možná ještě někdo z poslankyň třeba by se chtěla zapojit, tak vyplňte prosím papírek a doručte. A je třeba, abychom byli struční všichni, abychom mohli dát slovo maximu řečníků, takže maximum bude tři minuty na každého, každou. Začne paní Cecil Kinge, která je členkou a zpravodajkou za výbor svobody. Děkuji, Eh, milí eh, kolegové, milé kolegyně, milé sestry. Je to pro mě čest, eh, že tady opět mohu hovořit na plénu i mm, u příležitosti Mezinárodního svátku žen. Kdo mě zná, tak ví, jak já jsem vždycky se angažovala v boji proti diskriminaci všeho druhu. Abychom zareagovali na krizi uprchlíků, tak to znamená především zachovat lidskou důstojnost stovky tisíců dívek, žen a dětí, kteří hledají mezinárodní ochranu v našich členských státech. Nezapomínejme ale, že většina žen, které prchají, že se jim nepodaří získat azyl v zahraničí a velice brzy skončí tímto jejich cesta. Nicméně těm, kterým se to podaří, tak azyl neznamená synonymum spásy, záchrany. Násilí nekončí, to jsem také připomněla již. A vlastně i v zemích určení nebo v transitních zemích to pokračuje, se nachází, tato, se nachází v situaci, v této situaci násilí. Ženy, které žádají o azyl, tak mají specifické požadavky, které se liší od mužů. A to jak v té první fáze jejich přijetí, kdy je třeba jim garantovat nejenom e, služby ubytování, které bude adekvátní, ale i psychologickou pomoc prostřednictvím specifického nástroje, který e, se nezná. To je tedy Eh, psychi, třeba poskytují těm psychiatrické, eh, eh, psychiatrické poradenství, které ale vezme do úvahy jejich kulturní prostředí, ze kterého je. A především, proti čemu je vystupovat, je detence těchto žen a dětí. Je třeba v těch zařízeních jim garantovat Eh, pomoc ze strany žen a je třeba jim garantovat i integraci, aby měli přístup k vzdělání, tedy jejich děti a na trh práce ženy. Ženy jsou motorem rozvoje, ženy jsou budoucností světa. Návrh zprávy Mary Hannibal, o které budeme hlasovat příští týden, a stanovisko výboru pro ženy, ke zpráva z vlastní iniciativy, kde já jsem spolu s pravodajkou v Evropském parlamentu, tak tato zpráva z vlastní iniciativy e, představuje základ, e, na kterém je třeba vypracovat migrační politiku, která bude v souladu s našimi základními hodnotami. Já souhlasím s apelem, e, který jsme slyšeli od Mary Robinson. My ženy, my bychom měli Eh, eh, hovořit nahlas, aby náš hlas byl vyslyšen především na nadcházejících radách 7., 18., 19. března. Eh, tady je ve hře důvěryhodnost a budoucnost Evropy. Nem, nem, musíme se jasně postavit proti těm slepým politikám, krátkozrakým politikám kontroly migračních toků. Migrační jev se nemůže Eh, nemůžeme proti tomu bojovat, ale musíme to řídit, zvládat, zvládat, řídit, abychom vyřešili probíhající humanitární krizi. A je třeba řídit tyto migrační toky mm, především, abychom vytvořili mm, eh, tím, že vytvoříme eh, legální kanály imigrace, a, ale ty by byly eh, neužitečné, pokud bychom zároveň nebyli schopni integrovat migranty do ekonomického, sociálního, politického života našich zemí. Závěrem chci Eh, eh, se připojit k Naval Sufi. Jenom když spojíme naše síly a pokud bude slyšen náš hlas, tak pouze takto mm, eh, Středozemní moře dostane svoji pravou barvu, tedy modrou. Děkuji za pozornost, děkuji mm, paní předsedkyně za pozvání a jsem k vám k dispozici a budu ráda s vámi bojovat za toto bok po boku. Muchas gracias. Děkuji, děkuji milá Cecil Kinge a nyní má slovo Federica z italského parlamentu poslanecké sněmovny. Děkuji, děkuji za pozvání. To je téma, které je velice živé, především v Itálii, kterou zde zastupuji. Itálie vzhledem k geografickému postavení skutečně je více vystavená než jiné země. My jsme konstantně vystavováni migračním tokům, především z moře. A mm, e, my musíme řešit skutečné problémy, e, reálné problémy a samozřejmě ty naše možnosti jsou omezené, ale e, při tom, co děláme, musíme především garantovat práva žen, dětí, těch nejslabších skupin v, migrantů. Ale Evropa musí především přece ale řešit eh, příčiny, které způsobují tyto jevy politické, ekonomické, válečné. A především pouze takto budeme schopni snížit efekty, dopady, a tedy migrační jev. Zde velice stručně bych chtěla zmínit dvě zásadní témata, o kterých se mm, o kterém hovořila dobrovolnice Sofie, která hovořila o mafii jsou to mafie, které bohužel eh, mají pod sebou, pod kontrolou pašování migrantů, obchodování s nimi především u nás, eh, kde neexistují legální koridory. Tam mm, je třeba eh, mm, zarazit zneužívání těchto osob ze strany organizovaného zločinu. A také bych chtěla vás všechny upozornit na to, že je třeba, abychom vyčlenili stabilní finanční prostředky z evropského rozpočtu, tak abychom garantovali všem zemím eh, sanitární, eh, psychologické služby, adekvátní služby, mm, především těmto osobám, které jsou v té oslabené pozici. Děkuji a já doufám, že i eh, Mm, děkuji, děkuji za to, že jsem mohla vstoupit do této rozpravy. Děkuji a nyní za Evropský parlament paní Šojdrová. Výbor jsem. Thank you very much, Mrs. Chair. I will... Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit česky protože to bude pro mě jednodušší. Dámy, uh, milé dámy, uh, vážení hosté, jsem velmi ráda, že mohu mm, promluvit také za své kolegyně eh, z Evropské lidové strany. Myslím, že opravdu mohu poděkovat za to dnešní setkání, za možnost výměny zkušeností, která je pro nás velmi důležitá. My se hlásíme k k tomu významnému dni, e, který připomíná roli ženy ve společnosti a chceme příští rok, když to bude možné, převzít tuto štafetu a ujmout se ženského tématu, které zde v Evropském parlamentu e, budeme rádi diskutovat spolu s vámi. Ženy v migraci si samozřejmě zaslouží naši zesílenou pozornost E, souhlasím s tím, že ženy jsou ohroženy dvakrát. Jedním tím, jed, jednak tím, že ženy i v Evropské unii stále ještě nemají tu pozici ve společnosti, kterou by měly mít, stále mají nižší platy, nižší ohodnocení, jsou ohroženy násilím a pak ženy jsou zde ohroženy jako cizinky, jako uprchlice, čili ta, e, to riziko, které zde e, oni, proží, oni prožívají, vnímáme velmi silně. V tomto smyslu zde přednesené návrhy na řešení naprosto sdílíme. Týká se to nutnosti přístupu k bydlení, ke zdravotní péči, specifické urgentní psychologické pomoci pro ženy, které přichází se zdravotními psychickými následky stresu a násilí. Souhlasíme s požadavkem na dostupnost vzdělání, péče o děti, hlídání dětí, protože ženy, které jsou zodpovědné za své děti, se nemohou tolik věnovat sami sobě, musí se postarat o děti E, náš přístup se tedy zaměřuje právě na zdůraznění žen, dívek a dětí. Co nás nejvíce znepokojuje, jsou právě opuštěné děti. Všichni víme, že po Evropě se dnes pohybuje více než 10 tisíc nedoprovázených e, uprchlických dětí. Obáváme se tedy násilí na těchto dětech, násilí na ženách a zde opravdu musíme zaměřit své síly. Bohužel musíme konstatovat, že mm, zde se příliš zatím tato opatření nedaří. Proto jim musíme věnovat mnohem větší zodpovědnost, eh, mnohem větší pozornost. Eh, velmi oceňujeme aktivity neziskového sektoru a myslíme si, že jak veřejný, tak neziskový sektor by měl být daleko více eh, oceněn, včetně dobrovolníků. My bychom jim zde v Evropském parlamentu eh, práci dobrovolníků na této pozici měli věnovat větší pozornost, vyslechnout si je zde jejich zkušenosti, když chceme toto téma řešit. Upozorňujeme také na realistický přístup. Musíme si uvědomit, že zde je 28 zemí, které hledá společné řešení. Ehm, nemáme stejnou historii, máme různé tradice, ale myslíme si jako EPP, že musíme nalézat společné evropské řešení také v této oblasti, protože to jedině bude účinné. Chceme eh, tedy, aby se eh, jak Evropská unie, tak členské státy věnovaly této otázce z pohledu ochrany důstojnosti lidského života. To je náš přístup. Ochrana důstojnosti lidského života. Na tom by měla stát naše intervence a samozřejmě, a to zde nebylo zmíněno dostatečně a chtěla bych na to upozornit, řešením je mír na Blízkém východě, bezpečnost v zemích Afriky, Blízkého východu, eh, Blízkého východu a podpora eh, rozvoje ekonomiky v těchto zemích, aby lidé nemuseli prchat, aby se tam cítili bezpečně, aby tam měli práci. To si myslím, že je nezbytně nutné pro všechny ženy, pro všechny děti, pro všechny rodiny. Čili vnímáme tady důležitost jak Evropské unie, ale také vnímáme realitu eh, mm, odpovědnosti členských zemí zde platí princip subsidiarity a proto i z evropské úrovně budeme apelovat právě na členské země, aby té své role dostály, ale musíme také respektovat jejich přístup. Ale věříme, že to evropské řešení ve spolupráci s členskými zeměmi se zde dá nalézt a jako EPP určitě tuto cestu prosazujeme právě s ohledem na pomoc ženám, dětem a rodinám v uprchlictví. Děkuji. Muchas gracias, señora Sodrova. Děkuji, paní Šojtrová. A nyní má slovo paní Sivil Odemir z tureckého parlamentu. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, Avrupa Parlamentosu Kadın... Dámy a pánové, Vážení, vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych poděkovat výboru FEM Evropského parlamentu za to, že eh, zorganizoval tuto akci a přizval nás. Jsem eh, členkou výboru pro rovnost pohlaví v Evropském parlamentu a my mimořádnou pozornost věnujeme ženám uprchlicím, protože ženy uprchlice jsou eh, v naší zemi velmi početně zastoupené ještě jednou vám děkuji za pozvání. Od druhé eh, světové války jsme nikdy nezažili tak významnou humanitární krizi. Jsme tedy nuceni vyvinout obrovské úsilí, abychom mohli čelit takové krizi. Musíme hájet lidská práva žen uprchlic. Eh, asi před pěti lety Turecko začalo být eh, konfrontováno s touto krizí, eh, která vlastně započala eh, ve sousední zemi. A máme tady 900 kilometrovou hranici mezi Sýrií a Tureckem. A po, přes tuto hranici prochází e, opravdu obrovská vlna e, obyvatel e, ze Sýrie do Turecka. Turecko se rozhodlo dělat politiku otevřených dveří a přijímat tyto sousedy. A tak v současnosti máme 2,6 milionů syrských uprchlíků, kteří žijí v Turecku. 54% těchto uprchlíků e, jsou e, mladiství a 50% jsou ženy a další velké procento jsou ženy. Vytvořili jsme 25 záchytných táborů u syrské hranice a až do současnosti jsme vydali asi 10 miliard, milionů dolarů na vybavení těchto center. Eh, já jsem členkou opoziční strany Partie Republikat. A myslíme si, že tedy republikánské strany a my jsme eh, přesvědčeni, že je potřeba přijímat eh, tyto uprchlíky, zejména ženy a děti. Myslíme si, že členské země Evropské unie by nás měly podpořit v tomto úsilí. Pokud nebudeme spolupracovat s evropskými zeměmi, tak se nám nepodaří poradit si s tímto obrovským problémem. Turecko je země, která samozřejmě hraje zásadní strategickou roli v politice migrace a v asilové politice Evropské unie. Je to tedy téma, kde musíme spolupracovat, abychom nalezli řešení a to, co nejrychleji. A to takové řešení, které by platilo pro všechny. Je důležité, aby mezinárodní instituce a e, fondy poskytly naléhavou podporu. Jenom díky tomu budeme moci spustit eh, projekty a programy na pomoc uprchlíkům. Je důležité, aby postupy v Evropské unii eh, deblokovaly, uvolnily fondy eh, ve prospěch těchto cílů. Je potřeba, aby toto úsilí bylo zrychleno a myslíme si, že je potřeba to celé opravdu urychlit, spružnit, protože v tuto chvíli ta situace je velmi naléhavá. Čelíme významné krizi a v naší sousední zemi zuří občanská válka, která velmi tvrdě dopadá na děti a ženy. Musíme tedy nalehavě nalézt řešení přímo v Sýrii, protože pokud nevyřešíme situaci v Sýrii, tak se nám nepodaří eh, ten obecný problém vyřešit. V naší zemi všechny instituce v duchu Eh, Ataturka chtějí eh, spolupracovat. Ataturk sám uvedl, eh, že mír v tobě přináší, nebo u tebe přináší mír celému světu. A my si samozřejmě přejeme, aby mír vládl všude, panoval všude. A chceme vylepšit sociální podmínky, vzdělávací podmínky, hospodářské podmínky, tak aby se všichni uprchlíci mohli integrovat téma, kterým se dnes zabýváme, tedy role a integrace žen uprchlic, je nesmírně důležitým tématem. Jsme v geografické situaci, eh, která eh, vede k tomu, že jsme v první linii a proto musíme přijímat uprchlíky, kteří přichází z těchto sousedních zemí a měli bychom tak činit důstojně a přiměřeným způsobem. Naše země je velmi často považována za transitní zemi pro tyto uprchlíky a my musíme poskytnout přesto zdravotnické služby, vzdělávání a další služby, a to všude v naší zemi, tak, aby e, tito lidé se pokud možno mohli integrovat. Potřebují také práci. apelujeme na evropské instituce, abychom se mohli podílet více na řešení, na nalézání řešení pro uprchlíky. Nikdy v historii jsme nebyli konfrontováni s takovým obrovským problémem. De tiempo, el, doble de tiempo, habíamos... Se omlouvám, ale my jsme si řekli... Lleva seis minutos de intervención. Mluvíte šest minut, my jsme žádali tři minuty. A takže my skutečně, my tady v parlamentu, my víme, že Turecko zažívá eh, velice zvláštní situaci a že je nezbytná spolupráce evropských institucí. A připomínám, že před rokem na této akci tak jsme také tady vyslechli vaši kolegyni z tureckého parlamentu, která nám řekla, co se tam děje a vidíme za rok, jak vypadá realita. Takže my jsme si toho velice věnovali, jsme citlivé k tomuto tématu, ale musíme pokračovat mm, v diskuzi, takže aby ostatní dostali slovo. Takže teď v této chvíli dám slovo paní Ulrike Chile z Německého parlamentu. Já, herzlich. Děkuji vám. Já jsem poslankyní Bundesrátu za malou spolkovou zemi Brémy a jsem velmi ráda, že jste mě sem pozvali na tuto významnou konferenci a myslím, že i ta zpráva, e, kterou zde projednáváme, je také velmi významná. Budu stručná. Měla bych už jenom čtyři poznámky k té zprávě a začala bych hned prvním tématem příčiny e, migrace. Už to zmínila více kolegyň zde. Myslím si, že zde jsou dvě významné příčiny, které vedou k té extrémní situaci uprchlictví a azylu. A nejenom ženy přicházející do Evropy, ale momentálně se to dotýká 60 milionů migrujících žen v Evropě a tou příčinou je válka. A my jako ženy to musíme jasně říci, musíme říci, že být pro mír, proti válce, to je jedna z nejstarších výzev ženského hnutí i v Evropě a je nesnesitelné, že v Sýrii nyní v březnu začne šestý rok války. I ženy zde musí vyslat jasný signál, že si přejeme mír. Dalším tématem je téma hladu. O tom zde také teď hovořím zde v Bruselu Zemědělská politika také vede k tomu, že v mnoha regionech panuje hlad a to vede k tomu, že ženy se svými dětmi prchají. Potom bych eh, ráda pohovořila o bodu 18 ve zprávě, to jsou ty bezpečné země z původu, to je dobře a dobře, ale také, že zpráva poukazuje na následující fakt, o kterém v Německu hodně diskutujeme, a sice, že eh, bezpečné země původu nesmějí nějakým způsobem eh, podkopat ten principiální nárok na azyl. Takže je třeba zkoumat důvody pro poskytnutí azylu, také například genderové aspekty i nadále. A na to bych ještě navázala takové přání, které jsem nenašla ve zprávě a to jsou ty přesidlovací programy, resettlement programs. Jestli by to nebyla lepší cesta i pro ženy přes UNHCR, jasně jít cestou toho resettlementu, aby ženy nemusely e, jít na ten nesnesitelnou cestu útěku která je v rukou mafie a e, různých převaděčů, tedy podpořit tento program resettlementu. Myslím, že v Evropě je k tomu i určitá směrnice, která se zatím neuplatňuje, celá řada nákladů a nesnesitelných e, situací pro ženy a děti Eh, by s tím vlastně už byly předem odstraněny, protože přímo na místě, například v Jordánsku a jinde, by byly velmi rychle zařazováni do těchto programů. A na závěr bych ráda ještě něco zdůraznila. Mohu říct mnoho pozitivního o té zprávě, ale velice mě eh, těší to, že eh, za SDGs dohodnutá na OSN s cílem 5 to je opravdu důležité a je to důležité také v souvislosti s tím, jak se zachová nyní Evropa při jejich implementaci. Děkuji. Děkuji. Zbývá nám 10 minut na rozpravu a já tedy apeluji na další řečníky. Skutečně nej, buďte nej, co nejstručnější, aby mohli si vzít slovo všichni, jinak budeme muset seškrtnout eh, seznam a někteří by neměli možnost. Paní Aira Krovik ze srbského parlamentu má slovo. A lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira Korovic. Aira Korovic. Já jsem to asi špatně vyslovil. Srbský parlament. Uh, thank you. I will speak Serbian language. Budu hovořit srbské. Slušajući današnju debatu, ja imam... Děkuji. Um, mám tři otázky po té diskuze. Ta první je spíše retorická. Já si myslím, že se shodneme všichni na tom, že to téma je důležité. Stačí ovšem, eh, že jsme si na to stanovili pouze tři a půl hodiny. Já jsem se zatím ještě u přítomných nepoděkovala, protože si myslím, že je naší zodpovědností, abychom tady byli a abychom eh, to probrali a udělali konkrétní opatření. Já předpokládám a požaduji, abychom to v příštích měsících realizovali v této instituci a v mnoha jiných také. Druhý dotaz je možné hovořit o uprchlících ženách a eh, o žadatelkách o azyl eh, třeba z Iráku a zatím, zatímco tady žádnou z těch žen nemáme Já jsem tady dnes slyšela o zkušenostech žen, které eh, byly v terénu, ale já bych si ráda poslechla třeba i syrskou imigrantku. To je přece to rozhodující, co si musíme vyslechnout. A potom třetí otázka, hypotetická otázka a tam v podstatě ani nepotřebuje odpovědi. Já bych si přála, abychom my všichni se ponořili do sebe a položili si otázku, Pokud by nám někdo příští týden nabídl cestu autobusem do uprchlického tábora, kde bychom tam měli, kde bychom strávili týden nebo dva, tak já si potom kladu otázku, kdo z nás by byl ochoten něco takového podstoupit. Nemusíte být sociální pracovnice, lékařka nebo e, někdo, kdo je e, takto vzdělený. Stačí e, tam třeba vařit kávu nebo polévky kdo z nás by byl ochoten dva, tři nebo čtyři týdny trávit v uprchlickém táboru a pomáhat? Stojí se de que sí. A já jsem jistá, že určitě ano. A nyní má slovo paní Trojla Nauro Nikola z Kyperského parlamentu. Ευχαριστώ poli. Ε, να πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως... Děkuji. Já už jsem vlastně před chvílí hovořila na workshopu. Otázka uprchlíků na Kypru, ta u nás není řešena jenom filozoficko, politicky, ale my jsme uprchlictví e, sami zažili jako obyvatelé Kypru před 40 lety a my máme stejné pocity. Já souhlasím s předřečnicí. Bylo by dobré, kdybychom zde měli i uprchlíky ze Sýrie a z Iráku a informovali nás o svých pocitech, protože jsou to tragické pocity, tragické osudy, ztrácejí svoji identitu, svoji důstojnost a snaží se nalézt potravy, potravu, a bezpečí pro své děti. Každý den přijíždějí přes středozemní moře, mají tragické zkušenosti také z řeckých ostrovů, z ostrovu Lesbos, z ostrovu Kos. A opravdu my ty lidi musíme podpořit. Nepotřebujeme jenom nějakou hospodářskou podporu, ale opravdu musíme těmto lidem podat ruku, ruku lidské důstojnosti cena, kterou tito lidé platí, je velice vysoká. Cena, kterou platí za to, aby se dostali ke svobodě. A my neseme naši povinnost mít otevřené hranice, zachovat důstojnost těchto lidí, postarat se o to, aby u nás nalezli útočiště, než se budou moci vrátit opět zpět domů. Ta čísla jsou obrovská. Oficiální odhady uvádějí, že 60 milionů osob je celosvětově na útěku. 20 milionů šlo jiných zemí, jiní jsou vyhnanci ve vlastní zemi. 4 miliony lidí eh, z nich jsou v Evropě, takže ta čísla jsou opravdu eh, veliká a my neseme významnou odpovědnost a musíme poskytovat praktickou pomoc. Děkuji, děkuji za ten čas. Ještě v tom workshopu číslo jedna, tak jsme měli iráckou uprchlici, jenom to jsem chtěla připomenout, takže měli jsme asi mm, při, přizvat více eh, osob podobného, podobné charakteristiky. Takže měli jsme na jednom workshopu, ano, uprchlici, Teď z portugalského parlamentu Susana Mador. Bom dia, quero saudar por esta reunião interparlamentar tão importante, um tema vital. Dobrý den, já vítám vůbec, že parlament koná tak eh, eh, konferenci na tak důležité téma lidská práva a problémy žen. Vítám usnesení Evropského parlamentu. Ano, je důležité důležité, abychom eh, jasně, hlasitě odsuzovali gendrové problémy. Lidská práva musí být základem pro naši společnost a v praxi v podstatě v každé společnosti, v každé oblasti každodenního života jsou práva žen porušována a samozřejmě s tím, že se to liší podle zemí, ale diskriminace na ženách existuje všude, protože existují zažité stereotypy a předsudky původu kulturního či náboženského. Členské státy eh, musí eh, k statutu žen uprchlic eh, přijmout genderový přístup, aby se, aby vzali eh, na pota, v potaz ty zranitelné stránky žen uprchlic to, a k tomu přijmout předpisy, jako třeba ve Francii. Mají teď zvláštní předpisy, které se týkají repatriací, detencí žen. A mm, proto je třeba dělat osvětu o lidských právech Máme zde ženskou umluvu z roku 51, která jasně stanoví, že ženy, oběti persekucí nebo e, jiných činů e, na jejich důstojnosti musí být předmětem zvláštního zacházení a musí dostat uprchlický status. Ženy, které byly persekovány kvůli svému pohlaví, tak vždycky přece mají právo na subsidiární ochranu ale to není úplně v souladu s umluvou, eh, s ženskou umluvou, článkem 1a. Situace je skutečně dramatická. Členské státy musí uznat, že diskriminované ženy mají mít právo na statut. A tedy ochranu, ale problém jsou, jak ty předpisy se v praxi implementují, i když existují a ženy čelí obrovským problémům. Vzdělávání je klíčové. Velký problém prezentace v médiích a tak dále. Potřebujeme i více žen v médiích, aby toto téma bylo prezentováno způsobem vyváženým není žádný prostor pro nějakou povrchnost v této oblasti. Co potřebujeme? Je více Evropy a ne méně Evropy. Potřebujeme Schengen a musíme chránit základní hodnoty EU, EU pana Delorse, která chrání lidská práva. Muchas gracias. Necesitamos... Děkuji, ano. Určitě více Evropy, ano, samozřejmě, ale Evropa, to jsou různé instituce a jedna z nich, kde jsou zastoupeny národní vlády, tak také musí eh, respektovat závazky a povinnosti. Nyní má slovo paní Slamperi Rande z Rakouského parlamentu. Ich werde meine Rede. Děkuji, já budu hovořit německy. Dámy a pánové, ano, je to zase znovu vždy to samé. Ty země, které odvracely svou tvář během války, se nyní rozčilují nad proudy uprchlíků nebo jsou nyní v roli oběti. A tak jako každá uprchlická politika, tak se zde hovoří o té situaci, jak jsme chudí, a jak nejsme schopni tu v uvozovkách uprchlickou krizi nějakým způsobem uřídit. A opět se ta věc nepojmenovává řádně. A právě zde, kde sedí tolik žen, je, myslím, naší povinností, abychom také vylíčili situaci politiky v oblasti žen v našich zemích. A než se k tomu budu věnovat, tak bych vám ráda připomenula, že ženy znásilněné, IS, prodávané, eh, zotročované zemi, eh, ženy zatím nebyly dohlednány. Po mnoha měsících se našel jenom jeden masový hrob těchto žen a mezinárodní společenství neudělalo nic. Podobně jako v případě dívek Boko Haram, kdy se po roce e, řeklo, no už pro ty dívky nic nemůžeme udělat, už jsou provdané, už mají děti nebo jsou někde zavražděné a podobně. Domnívám se, že toto je opravdu ostuda v našem politickém světovém dění a každá žena by měla povstat. Tak, aby se minimálně opět našly ty oběti a aby se zlepšila jejich základní situace. A když se podíváme do těch našich zemí, tak se opět nepoužívají označení pro e, správná označení. Proto Turecko teď říká, no my máme tolik uprchlíků, my si zoufáme a EU nám musí nějak pomoci. Aniž by přitom bylo zmiňováno to, že právě v Turecku mnoho žen uprchlic e, jsou oběti obchodování s lidmi, jsou prodávány, jsou nuceny do sjednáných manželství, musí se snažit nějak přežít a to jsou situace, které jsou neakceptabilní. A pokud tu věc nepojmenujeme eh, pravým jménem, tak nemůžeme nalézt řešení. A my jako ženy bychom měli mít dostatečnou odvahu k tomu, abychom pojmenovali pravým jménem situaci v naší zemi. V Rakousku mu tomu není jinak. V uprchlických táborech v Rakousku jsme měli problém, že tam nebyly důstojné podmínky pro ženy. Například tam nebyl dostatek sprchových kabinek, nebylo tam dostatečná hygienická opatření pro ženy, aby se tam mohly cítit dobře. Mohu nalézt řešení teprve tehdy, když mám dostatečnou odvahu pro to pohovořit o reálné situaci ve své zemi. No a na závěr chci ještě zmínit toto pouze prostřednictvím efektivní mírové politiky a zapojením žen se nám podaří ten světově politický nesoulad opět napravit, protože eh, bez žen nebude mír a bez žen nebudou panovat důstojné lidské podmínky a nebude možné zachovávat práva žen. Takže apeluji na přítomné političky zde v sále, prosím, buďte odvážné a také přemýšlejte o reálné politické situaci ve své zemi. Pokud eh, nechceme nechat ženy na holičkách, musíme postupovat společně, tak abychom těmto ženám poskytli alespoň trochu důstojný život. Děkuji. Děkuji vám. Ano, velice vám děkuji. A nyní máme vlastně jenom čas na dvě účastnice zde z pódia. Možná bych ještě připomněla také jedno vystoupení, které zaznělo před chvílí, že bychom příště měli naplánovat možná více času ano, bude to takové naše předsevzetí pro příští rok a vyhradíme celý den pro takovouto akci. Pro workshopy a pro diskuze. Přesto všem děkuji, děkuji vám všem, kdo jste dnes zde vystoupili, kdo jste přispěli, kdo jste sdíleli své názory. Ještě nás čeká dlouhá cesta, o tom jsem přesvědčená a proto budeme samozřejmě i v budoucnu spolupracovat a jak již uvedla jedna účastnice, je to i naše povinnost toto činit. Jako političky, jako zástupkyně institucí, toto je naše zodpovědnost a nesmíme zavírat oči před touto situací. Já teď dám slovo, eh, doufám, že to vyslovím dobře, paní Ingi Port. Dotyr. Já doufám, <laughs> no já vidím, že se udělala úplně špatně, ale eh, zastupuje UN Women v Turecku a je regionální ředitelkou pro střední Evropu a Azii. OSN. Já chci poděkovat, že dnes přišla a má slovo. Very much, uh, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslanci a poslankyně, dámy a pánové, jsem tedy děkuji výboru FEM za to, že svolal e, tuto konferenci a děkuji za to, že jsme se mohli zúčastnit. Toto je velmi e, cené, že mohu mít tuto příležitost naslouchat e, ostatním a oceňovat to, co jste zjistili eh, během eh, krize uprchlíků, třeba eh, v Makedonii a Srbsku, tam bylo, byla provedena studie a já bych se o ní s vámi chtěla podělit. Ehm, informační služby a ostatní služby neřešily zcela ty příslušné služby neřešily situaci žen a uprchlic, a specifika té situace. Je ovšem působivé, kolik poslanců přicestovalo z celé Evropy, aby diskutovalo o tomto tématu, o tématu, které eh, bohužel zatím nebylo předmětem velké pozornosti. Pokud jde o genderovou otázku, tak mnozí mají velká slova, máme celou řadu programů, prohlášení, různé strategie, ale bohužel je tady eh, velký nedostatek v provádění. A to samozřejmě platí i pro uprchlice. Já velmi doufám a e, považuji za slibné, že jsme se tady všichni sešli. E, doufám, že to celé se teď e, změní. Mnozí se vydávají e, přes moře na nebezpečnou cestu, přichází do Evropy, většina z nich jsou ženy, e, které e, vlastně opustily Sýrii v důsledku konfliktů, ale to samozřejmě platí i pro země jako je Afganistán a tak dále v lednu roku 2016 ženy a dívky byly většin, představovaly většinu uprchlíků, kteří se pustili přes Středozemní moře. Ženy a dívky na této cestě eh, jsou ohroženy eh, sexuálním násilím eh, těch, kdo je doprovází, ze strany převaděčů a dalších ti, kteří a to, jakým způsobem tedy je pro ně obtížné přežít, to se všechno ví. Eh, bohužel se jim ale neposkytuje více služeb na této cestě. Jak jsme zažili, viděli v pondělí, tak eh, musí čelit stále nepřátelštějšímu a eh, riskantnějšímu prostředí na hranicích mezi Řeckem a Makedonií a i třeba v Kale. Ženy a dívky jsou velkými oběťmi ve své zemi původu, kde dochází k válkám a konfliktům, ale vlastně jsou oběťmi i nadále během té cesty a tam, kde hledají e, útočiště. 29. E, března e, došlo k určitým vlastně opatření, byla schválena opatření, která ovšem nepřispějí k vylepšení situace a vlastně nahrávají těm nepřátelským skupinám. Eh, pravděpodobně eh, tedy eh, budou využívány různé xenofobní slogany a to proti uprchlíkům. Tady nestačí to, co děláme, abychom vlastně uhasili tyto problémy. Azyl je pro ženy a dívky stále větší výzvou Eh, je tady ta cesta přes Balkán a tam ty jednotlivé země eh, přijímají jednostranné akce, aby hlídali své hranice. Eh, ženevská konvence uvádí, že je tady právo na individualizované předkládání žádosti o azyl a 26. února bylo rozhodnuto, že nová omezení nejsou um, v souladu s úmluvou z roku 1951 a s protokolem z roku 67, protože určení statutu uprchlíka a potřeby ochrany, e, tyto věci nejsou v podstatě za těch současných okolností možné. Eh, to vše se dotýká zejména žen. Včera bylo potvrzeno, že Řecko je v procesu, eh, kdy chtějí navrátit do Turecka několik stovek uprchlíků, to na základě readmisní dohody s Tureckem. Tady Eh, ovšem nejsou žádné výjimky pro ochranu obzvláště zranitelných eh, uprchlíků, jako jsou třeba ženy nebo další jako LGBT a tak dále, kterým hrozí uvěznění v zemi původu. Ty země, které podepsaly Istanbulskou umluvu jako Srbsko, jsou ovšem zavázány interpretovat ženevskou umluvu citlivým způsobem a přijmout, eh, poskytnout příslušné podmínky a podpůrné podmínky pro některé tedy eh, pro žadatele o azyl. Žadatele o azyl v Evropské unii eh, je pro ženy obzvlášť je specifická situace pro ženy a, a to, že ženám eh, hrozí třeba nucené sňatky a genderové násilí a tak dále, to by mělo být důvodem, proč jim poskytnout tedy útočiště a azyl existuje zpráva a pokyny e, k genderové situaci uprchlic a tam je právě řečeno, jakým způsobem k tomu přistupovat. Právní pomoc pro ženy žadatelky o azyl, e, tam je potřeba poskytnout péči o děti, e, tlumočení a víc stříc individuálním požadavkům Eh, to jsou doporučení, které eh, vydal eh, výbor a na třetí skupině jsme hovořili o tom, že práva žen mohou být někdy omezována jejich muži. Jejich právo na azyl musí být zaručeno, aby tedy byly nezávislé. Asi polovina uprchlíků jsou ženy, mnoho žen ovšem, mnoho mužů ovšem nechá ženy eh, cestou někde po cestě a dále jim nepomáhá a eh, stále více zemí eh, přijímá opatření, které komplikují situaci, jako třeba Dánsko nebo Německo a další země asi budou následovat. Závěrem bych řekla, že v tuto chvíli v Evropě a všude ve světě naléhavě potřebujeme politickou vůli a politickou odvahu. Potřebujeme politiky, kteří eh, budou mít vůli přijímat ambiciozní plány, aby eh, relokovali uprchlíky takovým způsobem, aby byla dodržována lidská práva. Potřebujeme politiky, kteří budou mít odvahu, eh, aby byli solidární a postavili se nenávisti a aby pomohli našim sestrám a bratrům, eh, kteří jsou v ohrožení života. Aby to vše eh, probíhalo na základě hodnot Evropské unie. Potřebujeme politickou vůli a uvědomění o černorových otázkách. Eh, musíme to vše posunout na další úroveň a to by mělo být zohledněno také v pondělí v Bruselu na samitu EU Turecko a také uh, to, co říkal Martin Schulz eh, ve svém úvodním projevu, je platné. Eh, děkuji vám za vaše pozvání a doufám, že eh, toto ovlivní také ducha samitu EU Turecko. Děkuji a závěrem této akce, abychom uzavřeli tuto akci, tak má slovo paní Hannibal, členka Evropského parlamentu a zpravodajka ke zprávě, kterou jsme již odsouhlasili ve výboru a příští týden se o ní bude hlasovat na plénu parlamentu a týká se právě situace žen uprchlic a azylantek. Takže zde chci vám poděkovat za eh, vaši práci, Ehm, byste se skontaktovala s různými organizacemi, abyste eh, poznala, jaká je realita a také, abyste, abyste vyjednávala s dalšími politickými skupinami, tak aby náš parlament eh, k této eh, zásadní věci se vyjádřil jedním hlasem. Paní Hanipol, máte slovo. Děkuji, Rachel. Já jsem velice poctěna, že mám tuto příležitost, jakožto zpravodajka, se hovořit na toto významné téma a abych vám mohla říci eh, něco o některých věcech, pouze o některých, které zde zazněly. Děkuji vám všem, že jste přijeli a že jste nám dali k dispozici vaše zkušenosti a znalosti. Já eh, skutečně mm, jsem velice pozitivně překvapena, když vidím, kolik kolegyň ze z parlamentu i z národních parlamentů podnikli tu cestu do Bruselu a, mm, to je, a zde přispěli celým způsobem do diskuze. Já bych navázala na mm, předřečnici, že potřebujeme politickou vůli a odvahu. Ano, mm, my víme, jak ta situace je tvrdá a jak nyní se jeví jaksi neřešitelná, ale my všichni musíme se spojit a pracovat na řešení. Samozřejmě, dnes zde hovoříme o takovém řešení, aby postavení žen a dětí v tomto konfliktu, respektive krizi, aby to postavení bylo lepší, než je. Velice správně jsme začali s perspektivou lidských práv a lidskosti, důstojnosti. Ano, to musí být taková základní linie v každé této diskuzi, protože se všemi ženami, s dětmi je třeba jednat eh, řádně a v souladu s hodnotami, ve které věříme. A na základě tohoto konstatování tak víme, že ženy potřebují zvláštní zacházení, které bude genderově citlivé. A to se neděje v řadě států Evropy, tam, kde se tyto ženy uprchlice eh, nachází na své cestě do EU. Je před námi tedy dlouhá cesta a jak jsme slyšeli také, genderová perspektiva a mm, mm, aplikovaná na utrpení žen a dětí zatím nebyla příliš jaksi v kurzu, zatím nebyla eh, na eh, stole naší agendě, ale já doufám, že se to napraví, o té zprávě bude debatovat v úterý mm, u příležitosti Mezinárodního dne žen, nám se to podařilo to tam dostat, to jsme rádi, rádi, protože to je skutečně symbolické. A Evropský parlament a práv, výbor pro práva žen řekl, že e, celá ta tematika žen uprchlic se musí stát tématem mm, tohoto e, MDŽ, A rovněž tak vlastně to umožní vládám EU, bude to na ně apelovat, aby s tím něco udělali. Jsou to vlády, které v podstatě jsou v první linii, protože ty mají na starosti přijímání uprchlíků a ty rozhodují, kam ti uprchlíci poté se dostanou poté, co byli přijati v EU. A takže my jako parlament můžeme udělat to, že budeme apelovat na naše vlády, aby udělali maximum při řešení problematiky žen uprchlic. Protože eh, je to uprchlická krize, ale zároveň politická krize, ve které jsme se ocitli, jak jsme zde slyšeli, je třeba řešit příčiny této krize. Proč tolik uprchlíků utíká do Evropy? to je zásadní, ale asi to bude asi ta nejtěžší část rovnice. A je to propojeno s těmi dvěmi eh, prvními tématy, která možná vyřešíme v určité fázi, ano, ale ti uprchlíci sem přijíždějí teď. A ženy a mír. To jsme slyšeli, ano, eh, většinou, kdo vede kampaň za mír. To jsou ženy. To je prostě v tradici ženských hnutí v celé Evropě. Mír eh, také musí mít velkou prioritu na programu při našem přístupu k této krizi. Také jsme slyšeli mm, mm, krize Eh, mm, způsobuje více, větší a větší počty žen uprchlic, teď více než polovina statistiky, jsou skutečně eh, dost neklidňující. My jsme to slyšeli eh, od UNICEFu na jednom z workshopů. Poprvé více než 60% uprchlíků jsou ženy. V minulém roce to bylo 20% a počet dětí také masivně stoupá. Je to velice aktuální tedy a musíme to řešit, poněvadž sem příští více a více žen a já si myslím, že tento trend bude pokračovat. Také jsme slyšeli otázky mm, a požadavky, abychom slyšeli více těch svědectví od uprchlíci. My jsme měli na jednom workshopu uprchlíci z Iráku. Ano, já si myslím, že bychom měli znát jejich svědectví. Samozřejmě vím, víme hodně od nevládních organizací, od těch různých organizací, které jim eh, pomáhají. Já jsem s nimi byla v kontaktu na, při přípravě na zprávy, ale neslyšíme dost o těch, od těch žen, konkrétně od těch, které opustili své domovy a mm, prošli si eh, strašlivou poutí a mm, byly vystaveny násilí ze strany jiných uprchlíků, ze strany i zástupců úřadů, orgánů a museli skutečně zažívat e, strašlivé podmínky, které my si asi těžko vůbec představíme, ať jsme, máme, si, ať jsme, máme soucit, jaký máme. Já myslím, že i je třeba navštívit eh, výstavu fotografií, která se nachází v parlamentáriu, vedle parlamentu. Eh, Kop Marie Drině, jedna z našich fotografek, ji pořídila, ona eh, dostala tu zakázku od výboru pro ženy a ta výstavka nám ukazuje, jak to vypadá. Já chci stát hold všem těm odvážným ženám, které opustili své domovy v naději lepšího života a já chci, abychom jim dali naději do budoucna. Závěrem chci poděkovat všem, kteří umožnili dnešní setkání. Děkuji vám všem, že jste přišli. Děkuji zaměstnancům parlamentu za vykonanou práci a doufám, že odejdeme s pocitem, že uděláme více než na začátku, že budeme skutečně vést kampaň za tyto ženy uprchlice a jejich děti. Muchas gracias, señora Honeyball. Děkuji, paní Honeyball. Já chci poděkovat i tlumočníkům, kteří nám dali pět minut navíc, abychom mohli eh, dokončit řádně seminář, tedy konferenci. Chci poděkovat všem za účast a říci, že eh, mm, teď jste zvány na koktejl eh, na prvním patře je na Juhudy a také i chci, abychom šli všechny pohromadě, abychom se náhodou nestratili v těchto spletitých koridorech.